Dobrý den, začneme naši schůzi, já vás tady vítám, vítám vás tady na schůzi výboru pro rozpočtovou kontrolu. Vítám tady eh, i pana Šemetu, protože dnes eh, chceme s ním diskutovat o té dohodě o tabáku a tím bych také chtěla eh, začít, ale ještě předtím chci poukázat na to, že Eh, je to všechno webstreamováno a tímto tedy zdravím všechny naše přátelé z tabákového průmyslu, kteří nás určitě sledují na internetu. Chtěla bych ještě uživatele našeho newsletteru. Eh, eh, je tady také napsáno, že, to, že naše schůze je tlumočena do těchto jazyků. Ta dohoda o tabáku, to už trvá nějakou dobu. Já tady velmi vítám pana Šemetu, který se uzdravil, což jsme velmi Eh, rádi. Já vím, že to muselo být pro ně velmi eh, náročné. A teď tady budeme hovořit o této dohodě. To je čtvrtá dohoda v sérii, eh, byla uzavřena v roce 2004 s společností Philip Morris a teď vyprší její platnost. A mě by teď zajímal stav jednání. Víme, že to tehdy byla největší dohoda s Eh, ta pokuta nebo penalizace představovala asi jednu miliardu a výsledkem měl být zastavení nějakých doň, eh, zastavení jakýchkoliv postihů nebo trestního stíhání za pašování cigaret do Evropské unie. Mě by zajímalo, jak posuzujete fungování této dohody a jestli tedy tato dohoda bude prodloužena, na jakém základě a od čeho se odvíjí vaše argumenty. Pak bych ještě chtěla poukázat na zprávu eh, Evropského parlamentu roku 2012, kde eh, v odstavci 58 je uvedeno, že žádáme o to, aby jakýkoliv nový vývoj při vyjednávání této dohody byl sdělen, abychom také měli nezávislou studii o těchto dohodách abychom byli informováni o tom, co tato eh, konkrétní dohoda například eh, přinesla nebo nepřinesla. A koordinátoři také rozhodli, že si k tomu vyslechneme pana komisaře, proto jste dnes tady, pane komisaři. A máme tady pár určitě zájemců o slovo. Eh, já osobně také budu něco zeptat, ale teď vám předávám slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové. Nejdříve ze všeho bych chtěl se omluvit za to, že jsme museli o dva týdny odložit tuto diskusi. Vzhledem k nepředpokládaným tady událostem chtěl bych vám poděkovat i za vaše laskavá slova, eh, která se týkala té doby, kdy jsem nemohl zastávat svůj úřad. Dohody mezi EU a výrobci tabáku jsou součástí našeho eh, boje proti pašování tabáku, tabákových výroků. Jak víte, tento boj byl vždycky eh, velice věcí, která je mi velice blízká a jsem velice rád tedy, že dnes mohu o tomto tématu hovořit s vámi. Na začátku dovolte, abych připomenul stručně, proč si myslím, že je třeba zakročit proti pašování. První důvod je jednoduchý. Pašování cigaret členským státům a Evropské unii působí roční ztráty alespoň 10 miliard eur, pokud jde tady o eh, daním a clům, která nejsou placena. To je veliká ztráta příjmů a to zvlášť tedy vzhledem k sestávajícímu hospodářskému klimatu. Za druhé, pašování cigaret není jenom nějaký přestupek. Hovoříme tady o vážném typu organizovaného zločinu. Jsou tady gangy, gangy které, které se účastní tady ve velkém pašování těchto uh, výrobků. Jsou to nebezpeční zločinci, kteří financují i jiné nelegální aktivity. Z, a to z příjmů, které jim vynáší pašování tabákových výrobků. A tento typ činnosti vlastně neuznává žádná pravidla a působí obrovská rizika nejenom pro podniky, ale také pro spotřebitele. Narušuje to naše přísná pravidla, která máme pro výrobu, distribuci a prodej tabákových výrobků a také kampaně v oblasti zdraví. Boj proti tomuto je důležitý nejenom pro ochranu eh, veřejných rozpočtů, ale i proto, aby Evropa byla bezpečnějším místem. Tato dohoda se čtyřmi velkými výrobci tabákových výrobků je součástí našeho boje, který je silným signálem pro pachatele trestné činnosti všude, že tedy jak orgány EU, tak výrobci tabákových výrobků se proti ním tedy spojili. Navíc ale fungujeme na vš- všech ostatních úrovních, spolupracujeme se členskými státy i mezinárodními partnery, abychom zajistili, že boj proti těmto aktivitám bude co nejpřesvědčivější nadále. Tady ještě vylepšujeme svůj přístup v této oblasti. V červnu loňského roku například jsme vytvořili komplexní strategii proti nelegálnímu e, tabáku, která navazovala na náš předchozí akční plán pro východní hranice. Dovolte, abych zmínil jenom dva příklady opatření, které přijala Evropská komise v rámci této strategie. Za prvé, podepsala jménem Evropské unie protokol FCTC proti nelegálnímu obchodu s tabákem a tabákovým výrob, eh, výrob, tabákovým výrobcům. Nadále no teď připravujeme další protokol ve spolupráci se Světovou organizací zdraví. Dále jsme provedli několik společných celních operací, které se byly zacílené právě na nelegální obchod s tabákem. A podobně jako je tomu i u ostatních e, takových operací s podporou OLAFu a členských států asi 1,5 e, 1,15 miliard cigaret jsme tedy zabavili, to znamená asi 25 balíčků zabavených každou minutu po období pěti let. Díky dobré spolupráci tedy se všemi partnery máme výsledky a Společně tedy se čtyřmi velkými výrobci se nám daří těchto cílů dosahovat. Jedná se o Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco a Imperial Tobacco Limited. Podle těchto dohod se tito výrobci zavázali k, tom, eh, k velice eh, důležitým závazkům. Například musí sledovat své výrobky, které prodávají, a to nejenom v Evropské unii, ale i v celé řadě třetích zemí. Také musí provádět eh, náležitou pozornost věnovat svým eh, zákazníkům, to znamená také ve třetích zemích, aby nedocházelo k pašování do Evropské unie ze třetích zemí. Tyto dohody tedy od té doby už dali vzniknout no, dalším důležitým iniciativám, jak tedy protokolu ICTC a také eh, nové tabákové směrnici EU, které všechny obsahují podobná pravidla pro sledování výrobku. V těchto dvou případech ale ještě tato pravidla nejsou v praxi využitelná. Pokud jde o naše dohody, ty už ale fungují několik let. Jsme si vědomi toho, jak citlivá je tato záležitost, jak citlivé jsou eh, naše kontakty s tabákovým průmyslem. Je tady vůbec otázka, jestli by vůbec Evropská unie členské státy měly mít nějaké dohody s tabákovým průmyslem. A já tady v tuto chvíli se budu zabývat právě tímto tématem. Za prvé, to, že máme tyto dohody, to neznamená, že Evropská unie či Evropská komise schvalují nějakým způsobem cigarety. Tyto dohody v žádném případě nemají podporovat nikoho v tom, aby kouřil a v žádném případě také Eh, nejdou proti celkové snaze Evropské unie bojovat proti kouření a regulovat tabákový průmysl. Jediným cílem je boj proti nelegálnímu pašování tabákových produktů, protože má obrovské negativní dopady na Evropskou unii a daňové poplatníky. Navíc tyto dohody v žádném případě neznamenají nějaký biankošek pro výrobce, který by jim umožňoval se jaksi vykoupit z ostatních závazků. Naopak, tyto společnosti nadále mají plnou finanční a trestní, trestně právní odpovědnost za, své, za svoji činnost a samozřejmě Evropská unie může pohnat k zodpovědnosti. V žádném případě jsme tuto odpovědnost nechtěli nikdy omezovat. Tyto bilaterální dohody v žádném případě nejsou pro tyto firmy nijak snadné, tedy ty závazky. A pokud by takováto Eh, firma porušila své povinnosti z ní vyplývající, potom by to mohlo vést k, záv- eh, k, tedy k povinné eh, arbitráži. Jaké jsou tedy výsledky? Podívejme se na statistické údaje, které už nám členské státy vykázaly. Od roku 2006, pokud jde o zabavené jak pravé, tak Eh, Právě cigarety Philip Morris, toto, tento počet tedy poklesl o čtyři pětiny a nadále klesá. To je součást celkového trendu. Všechny indikátory, které máme k dispozici, ukazují, že dohody skutečně vedou ke sniži, snížení počtu případů pašování a tedy napomáhají celkové naší kampani v této oblasti. Abychom to porovnali, můžeme se podívat na situaci tam, kde nemáme takovéto dohody například. Eh, jsou to nějaké takové ty bezejmené cigarety, eh, které stále Eh, více nahrazují značkové cigarety, pokud tedy v oblasti pašování. Když se podíváme na údaje za loňský rok, tak 8 z 10 nejčastěji zabavovaných uh, druhů cigaret byly právě levné značky, takzvané bezejmené. Jejich výrobci nejsou samozřejmě uh, vázáni žádnými dohodami s Evropskou unii a tyto cigarety jsou vy, uh, vyráběny mimo Evropskou unii. Chtěl bych tedy zúraznit to, že existuje jasná, existují jasné statistické důkazy o tom, že tyto dohody napomáhají snížení počtu případů pašování těchto značek. Vážení poslanci, vážené poslankyně, jsem velice rád, že jste to, tento bod zařadili na svůj, svůj pořad jednání, protože v červenci 2016 tato dohoda s Philip Morris vyprší. Je to nejstarší z našich čtyř eh, dohod tohoto typu. A teď tedy Eh, je naší povinností o dva roky dříve, to znamená do července tohoto roku, abychom se sešli se všemi stranami a začali diskutovat o možném prodloužení. Už před letní přestávkou se zástupci mých služeb sešli se svými protěžky a výsledkem bylo, že Philip Morris International je připraven se tady účastnit rozhovoru o dalším prodloužení této dohody. Tuto možnost už jsme začali také probírat se členskými státy a zatím předběžné reakce členských států nás tedy uh, eh, ujistili v tom, že je možné v průběhu tohoto roku pokračovat v těchto rozhovorech. Evropská komise v tuto chvíli ještě nerozhodla v žádném případě v této věci a ani já nezamýšlím během zbývající části mandátu této komise tuto otázku se svými kolegy probírat. Tuto záležitost už by měla být na starosti nová komise, nové kolegium a já jsem si jistý, že nové kolegium jí bude věnovat plnou pozornost. Z tohoto důvodu, zatímco tedy čekáme na nový politický mandát, tak zatím neproběhla žádná další vyjednávání s firmou Philip Morris International, tedy od července letošního roku. To nicméně neznamená, že služby Evropské komise usnuly už zimním spánkem. Že naopak v tuto chvíli už začínají pracovat na posouzení možných přínosů, které by mohlo prodloužení této smlouvy přivést. Dnešní debata je tady správně načasovaná a doufejme, že tedy nám umožní si zde schromážit další užitečné informace, které bychom měli v tomto kontextu uvážit. Děkuji vám za tuto pozornost a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji, Herr já vám děkuji, pane komisaři. To bylo velmi zajímavé. Já samozřejmě eh, bych chtěla pozdravit eh, všechny, eh, které to zajímá, které zajímá vývoj této oblasti. Vím, že kouření je velmi citlivé, emocionální téma, ale my teď rozhodně nechceme zbudit dojem, že jsme proti kuřákům, ale spíše Eh, chceme kontrolovat vlastní zdroje, se kterými eh, je to spojeno. A teď se oslovohlásí Pedri Savama. Yes, thank you, Madam Chair. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři to za to, že jste sem přišel. Po té bohužel poměrně dlouhé přestávce, které, kterou jste byl nucen si eh, vybrat a Otázek je spousta, ale já myslím, že budu stručný a zeptám se jenom na jednu v podstatě. E, a sice, na konci svého úvodního projevu jste hovořil o časovém plánu, e, o tom, jak si to tedy v tuto chvíli stojíme. A vzhledem k tomu, že já vím, že možné prodloužení dohody s Filipem Morrisem je extrémně složité, tak si říkám, jestli ten časový plán je splnitelný, protože některé z těch otázek, na které se vám chce tento výbor ptát, právě se týkají podrobností toho, kolik toho vlastně víme, kolik jsme toho získali z té eh, dohody, jak tyto možné přínosy využijeme a tak dále. A já se ptám, Jestli jsem to tady správně pochopil, tak jestli ten časový rozvrh je tak, jak jste říkal, že od července neproběhla už žádná další jednání, tak se ptám, jestli to vůbec stihneme, jestli ty informace dostaneme. Já chápu samozřejmě, že v tuto chvíli bude nastupovat nová komise, ale pokud začneme posuzovat možné přínosy z toho možného prodloužení dohody až někdy na konci tohoto roku, tak moje první otázka je následující. Myslíte si, že je možné, aby komise teď tedy převzala vaši práci a myslíte si, že bude schopná zajistit dobrou dohodu s Filipem Morrisem, aby tady skutečně bránila finanční zájmy Evropské unie? Tedy peníze na němých poplatníků, děkuji. Thank you very much. And, uh... Pan Stas, děkuji, mnoho, děkuji mnohokrát. Eh, máte pravdu, že prodloužení této dohody je politicky citlivé. A z tohoto důvodu si myslíme, že je třeba provést důkladnou analýzu, důkladné posouzení. A také, aby proběhla podrobná diskuze se všemi zúčastněnými stranami a také, abychom to řádně prodiskutovali zde v Evropském parlamentu. Na to máme ještě čas, protože, jak jsem říkal, naší povinností bylo tedy jakožto smluvních stran, to znamená Evropské komise, abychom začali s rozhovory dva roky předtím, než dojde k skončení platnosti této dohody. Proto jsme se nechtěli tedy zavírat dveře tím, že bychom v červenci nezahájili ty úvodní průzkum na jednání. To úvodní jednání bylo velmi jednoduché, řekněme, obě strany si vyměnily své názory. Firma Philip Morris vyjádřila svoji ochotu pokračovat v dalším vyjednávání o tomto tématu. A to umožňuje komisi dále spolupracovat s členskými státy a s parlamentem a jednat o možném prodloužení této dohody. A jak jsem říkal ve svém úvodním projevu, tak naš služby komise v tuto chvíli dále připravují nezbytné analýzy a posouzení, aby, bylo, aby nová komisařka, paní Georgieva, mohla okamžitě začít na tomto pracovat. A samozřejmě, jak jsem napsal ve svém dopise tomuto výboru, myslím si, že je velice důležité, aby se Evropský parlament plně zapojil do tohoto procesu. Myslím si, že taková je tady i politika budoucí paní komisařky. Máme stále ještě téměř dva roky, rok a tři čtvrtě. Do té, než tady bude skutečně potřebné uzavřít tu novou dohodu. A myslím si, že během té doby skutečně je možné se zabývat veškerými možnými obavami, kterou vyjádří poslanci Evropského parlamentu, členské státy či všichni ostatní příslušní aktéři a nalézt to nejvhodnější řešení. Pan Stás? Dank ook aan, aan de commissaris voor zijn, uh, voor zijn inleidende bemerkingen. Um... Děkuji panu komisaři za úvodní uh, projev. Begin dit jaar nog een Měli jsme slyšení na začátku tohoto roku v Evropském parlamentu a vy eh, se službami komise jste proskoumali veškeré dokumenty a my jsme položili řadu otázek a sledovali jsme eh, všechny ty dosavat platící dohody. A závěrem co bylo? Závěr zněl, že vyjednávání se musí znovu zahájit především s Filip Morris. Pak jsou tady ještě smlouvy se čtyřmi důležitými aktéry, ale jeden ze závěrů tehdejších bylo, že jsou i další výrobci cigaret, kteří eh, nejsou pokryti tímto režimem. Takže promiňte, já bych rád věděl toto, co komise má v úmyslu udělat, aby pokryla i ty ostatní aktéry, kteří působí na tomto trhu, aby je do toho začlenila. Co se týče těch dohod, tak tyto čtyři velcí výrobci mají eh, obrovské, eh, předávají členským státům obrovské eh, částky. 90,3 a je to 1,7% pro komisi. Neexistuje totiž vyčerpávající pohled na to, co členské státy dělají s těmito fondy. Některé členské státy ano, je používají k potírání e, pašování a to je v pořádku. A jiné státy nakonec tyto, e, tyto peníze rozpouští v rozpočtu a nevíme vlastně, kam proudí, jak se investují, co se s nimi dělá. Možná a to ani nepoužívají v boji proti padělání. Takže vy možná komisaři a komise jste možná se pokousili po to, o to, abyste měli vizi eh, o tom, co se s tímto 90% eh, financí eh, děje. Těch 9% peněz, které končí v pokladně komise, <clears throat> my jsme se v lednu dozvěděli, že ty končí na speciálním účtu. Existuje celé Existuje kancelář amerických advokátů, ti jsou placeni a potom ten zbytek se rozpouští v celkovém eh, unijním rozpočtu. Ale výbor eh, kontroly rozpočtové nemají vůbec žádné informace o tom, jak se Eh, tyto transfery dělají, jak mezi těmi účty ty peníze putují. Existují nějaké tabulky, existují nějaké údaje o tom, abychom opravdu věděli, co se děje a co se dělá s těmito s těm 90,3, hm, ne, z těch 9,3% hm, příjmů které my vlastně z těchto čtyř obrovských eh, producentů, těchto čtyř obrovských výrobců dostáváme. A Olaf, to je další otázka, co dělá pro to, aby potíral toto padělání a toto pašování cigaret. Je pravda, že UKLAV, víte, že UKLAV vždycky vy, mm, udělal obrovskou a hrál obrovskou roli v boji proti bašování, eh, ale ve zprávě, eh, kterou podali, eh, můžeme vyčíst, že generální ředitel přijal opatření proto, aby posílil organizaci, aby založil nové služby, ale není nám to jasné. Uvnitř OLAFu, co se vlastně děje, kdo má v ruce opratě toho boje proti pašování cigaret. A potom další otázku, prosím vás. Mohl byste nám upřesnit eh, tu situaci ještě dříve, než stoupí, eh, nastoupí nový ředitel? Jedno z doporučení a z poučení, které jsme měli z tohoto slyšení bylo, že ti jednotliví eh, styční důstojníci v těch jednotlivých v různých státech, nejenom v Unii, mohou být velmi užiteční pro to, abychom pochopili, jak kudy putuje, kudy putuje tedy toto, toto pašování cigaret. My jsme hovořili s některými z těchto zemí, například s Čínou, s Ruskem, s Běloruskem. V Kaliningradu jsme měli člověka, ale mohl byste nám to trochu upřesnit? Rád bych věděl, jak to vypadá s těmito styčními důstojníky a zda byli staženi co se dělo s těmito lidmi, kteří třeba celé roky pracovali v Číně a tak dále? Už nebyli nahrazeni? Co se stalo? A co máte v úmyslu dělat v této oblasti? Co má komise v plánu? Proto, aby pokryla tato tak velice důležitá místa. My jsme pochopili, že to byli velice užiteční lidé v boji proti, padělání, proti pašování cigaret pane komisaři. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já jsem napočítal pět otázek v rámci té jedné a já se pokusím zareagovat na všechny. Ano, já se pokusím zareagovat na všechny. Pokud je o ostatní výrobce a té situace stávající, tak samozřejmě všichni chápeme, že o těchto dohodách se vyjednává a uzavřou se pouze v případě, kdy se na tom shodnou dvě strany. A došlo k tomu, že se nám podařilo toho dosáhnout s firmou Philip Morris International a s těmi třemi dalšími výrobci. Pokoušeli jsme se přesvědčit i některé další velké výrobce, nicméně oni odmítli se k takovýmto dohodám zavázat. Taková je tady stávající situace, pokud jde o do dohody. Nicméně, já si myslím, že vaše otázka se týkala také toho, co můžeme v budoucnu udělat v této věci. A tady si myslím, že velice důležité je za prvé to, že protokol FCTC o eh, nelegálních tabákových výrobcích vstupuje v platnost a aby tady samozřejmě byl také uplatňován tak, jak je předpokládáno v tom protokolu. Protože v protokolu je tedy předpokládáno téměř všechno, co máme v dohodách tabákových. To znamená, předpokládá sledování. Dobře, dejme tomu, že je to omezenější než to, co máme v naší tabákové směrnici, ale je tam tady sledování. Potom je tam samozřejmě eh, řádná pozornost eh, věnovaná zákazníkům v tom protokolu. Takže já si myslím, že je důležité, aby tento parlament nadále trval na tom, aby se stále více zemí po celém světě, především těch nejrizikovějších, jako je Čína, Spojené arabské emiráty a další, aby se i tyto země podepsaly pod, touto, pod tuto dohodu a aby ji ratifikovaly, protože potřebujeme, pokud si správně pamatuji, více než 40. Potřebujeme, aby více než 40 zemí tuto dohodu ratifikovalo. Samozřejmě potom je tady tabáková směrnice, my jsme ji přijali, nyní potřebujeme ji správně provádět. A tam je také předpokládáno srádné sledování a péče o zákazník, pozornost věnovaná zákazníkům v rámci EU a potom důležitý e, právní předpis, kterého se účastní také váš výbor, je tady další směrnice, která se týká sledování a trestně právní odpovědnosti a potom EPPO, návrh EPPO, Evropský, Evropský úřad veřejného žalobce a ten by umožnil právě organizovat řádná šetření na úrovni Evropské unie a také by umožnil lépe koordinovat činnosti našich členských států. Pokud jde o vaši druhou otázku, ta se týkala částek. Na úrovni Evropské unie je situace velice jasná. Bereme tady v úvahu zásadu univerzality eh, evropského rozpočtu, to znamená, ty peníze od výrobců jdou do rozpočtu Evropské unie a nejsou vyčleněny specificky na boj proti uh, padělání nebo proti nelegálnímu obchodu s tabákem a tabákovými výrobky, ale velice dobře víte, že máme program Herkules 3, v minulosti byl Herkules 2 a celá řada aktivit v rámci těchto produk- produktů dostává přidělené finanční prostředky, které jdou tedy konkrétně na boj proti nelegálnímu obchodu s tabákovými výrobky. Členské státy tady mají možnost nakupovat například skenery, systémy pro eh, poznávání eh, poznávacích značek a další prostředky, další vybavení, které jim pomáhá eh, bojovat proti tomuto typu nelegálního obchodu. Pokud jde o samotné členské státky, státy, tak tady je asi jasné, že nemáme žádnou pravomoc členským státům ukládat, jak mají využívat tyto prostředky. Nicméně samozřejmě během našich schůzek, schůzek s odborníky, Tady podporujeme členské státy v tom, aby do co nejvyšší míry využívaly tyto prostředky na konkrétní účely a sice boj proti legálnímu obchodu s tabákem. Běžně ale v celé řadě členských států jde část těchto prostředků i do všeobecného rozpočtu, ale z obecného rozpočtu jsou potom financovány také určité aktivity, které mají za cíl bojovat proti nelegálnímu obchodu. Dále k přesunům mezi účty. Vy jste požádal o informace, my jsme si intenzivně vyměňovali informace s vaším výborem a ve svém posledním dopise jsem také zmínil možnost, abychom uspořádali diskuzi se zavřenými dveřmi o dokumentech, které jste se vyžádali, takže tento můj návrh stále platí. Je třeba to ještě organizačně projednat a je možné, až, te, až budete připraveni, takové setkání uspořádat. Dále OLAF. Ptali jste se, co děláme ve spolupráci nebo v rámci OLAFu. Za prvé je tam tedy jednotka zaměřená na tabák, která nadále funguje v rámci OLAFu. Já jsem o tom hovořil s generálním ředitelem, hovořili jsme o prioritách a já jsem velice jasně označil eh, pašování tabáku jako prvotní prioritu OLAFu. V roce 2005 jsme oddělili eh, politickou stránku věci a samotné vyšetřování. To je velice důležité, abychom se vyhnuli možným střetům zájmů eh, v těchto konkrétních jednotkách. Pokud jde o výsledky, tak samozřejmě všichni chápeme, že je velmi obtížné přesně posoudit či zhodnotit rozsah tohoto fenoménu, když hovoříme o nelegálním obchodu a pašování. Nicméně poslední eh, zpráva, souhrná zpráva z tohoto projektu prokázala podle jejich posouzení, tedy což je soukromé posouzení, nikoli posouzení provedené z naší strany, konkrétně eh, hovořil o tom, že ze 65 miliard zhruba cigaret v roce 2012 se snížil objem nelegálních trhů asi na 58 miliard cigaret v roce 2013, to znamená o 11 je to snížení. A k tomu snížení došlo poprvé po, po nějakém období, kdy to každoročně stoupalo. A z toho vyvozuji, že opatření, která jsme přijali. A tady chci připomenout, že v roce 2011 jsme eh, přijeli akční plán pro východní hranice a zaměřovali jsme velkou pozornost právě na řešení tohoto fenoménu na východních hranicích. Když se podíváte na čísla a na toky nelegálních cigaret, tak ty se snížily právě na naší východní hranici. A to nás poté podpořilo v tom, že jsme přijali celkovou strategii v rámci EU, abychom bojovali proti nelegálnímu obchodu eh, s tabákem. Ten, ta strategie byla přijata v roce 2013, v tuto chvíli probíhá implementační stádium. A myslím si, že je velice důležité, abychom v tomto pokračovali. Abychom nadále eh, tento boj považovali za prioritní. Poslední otázka se týkala těch styčných důstojníků. Ano, i já jsem přesvědčen o tom, že je velice dobré mít přímo pracovníky, kontaktní pracovníky, kteří pracují přímo v nejcitlivějších částech světa. Že máme takového to styčného důstojníka v Číně, tady měli jsme ho, ale eh, kvůli škrtům v rozpočtu, po co vypršel mandát těchto našich kontaktních pracovníků už jsme ho potom dále nemohli prodloužit. Nicméně já jsem v tuto chvíli požádal své kolegy v OLAFu, aby toto přehodnotili. A je vůle jak na straně našich služeb, a také já si myslím, že je dobrý nápad, abychom opět tyto kontaktní styčné pracovníky eh, vyslali do Číny a do některých dalších zemí. Nicméně musíme na to najít nezbytné zdroje. Pane komisaři, kdyby se v té obrovské komisi, v té instituci našel někdo, kdo by, koho by komise vyslala pracovat do Číny, tak by to bylo určitě Eh, dobré, možná, že by eh, mohli jste tady eh, o jednoho zaměstnance přijít a najít ty peníze místo toho na to, abyste zaměstnali někoho v té Číně. Pan Liberacky, děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, já vám děkuji za prezentaci. bliskiej z nami następującymi pańskimi osobistami, osobistymi opiniami. Mianowicie. A na konci eh, swojego mandatu bych rád slyšel osobní názor. To, co my děláme, mi připomíná to, eh, co se v medicíně nazývá potírání symptomů, ale ne léčení příčin. Pokud rozdíl cen nákladů, tedy eh, toho, který vyrábí legálně a toho, který vyrábí nelegálně, je 500%, tak to nás vede k, eh, k tomu, že <clears throat> a riskujeme a že v podstatě, když nelegálně vyrábím, tak o, eh, budu mít možná pokutu, ale stále z toho budu mít velkou výhodu. A nemyslíte si, pane komisaři, že možná jsme to trochu přehnali? E, Přehnali jsme to například i s daňovou zátěží tabákových výrobků. A nakonec obdržíme výsledky, které jsou zcela opatřené, než jsme chtěli. Na jedné straně poškozujeme legální výrobce a jako důsledek vlastně posílíme i pašování těchto cigaret, protože každopádně tento ilegální tabák se kouří, zmenšují se příjmy z legálních výrobků, takže celková spotřeba tabáku neklesá, protože v každém případě i e, legální cigarety mají docela dobrý trh. Prakticky vydělávají desítky milionů eur a to e, díky přechodu přes e, jednotlivé hraniční přechody. My jsme například eh, zabavili na jediném místě hraničního přechodu spoustu těchto cigaret. Je to příklad eh, například eh, těch, kteří přechází ty hranice několikrát s malým počtem těch nelegálních cigaret, ale když to dělají často, tak potom nakonec vydělávají docela slušné částky a vydělávají víc, nežli je například při průměrný plat v Bělorusku nebo v Rusku a riskuje je poměrně málo. Pak je tady eh, distribuce eh, základny těchto nelegálních cigaret a tak dále. Kdybychom například snížili o euro, o dvě eura cenu legálních cigaret, tak by to možná snížilo tu tendenci kupovat nelegální cigarety. A možná by to podpořilo spíše nákup legálních eh, cigaret. A jaký by to mělo dopad na rozpočet Evropské unie a jaký by to mělo dopad na eh, zdraví občanů, kouřili by kvalitnější cigarety, než ty nelegální cigarety. Já si říkám, neměli bychom přikročit k takovému správnému opatření. No, to, co vy říkáte, mi připomíná právě mm, to eh, neštěstí, že se přebírá opatření, které nemá ani hlavu, ani nohy. Takže pane, Saři, pane komisaři, já poprosím odpověď, jestli bychom měli upustit od těchto tohoto množství. Pro mě je velmi zajímavé si vyslechnout eh, tento velmi liberální eh, přístup od člena socialistů. to proto, že jedno z hlavních doporučení zdravotnické také organizace boje proti kouření a jak vyřešit ty zdravotní problémy spojené s kouřením je eh, cenotvorba. Je to jasně napsáno ve všech dokumentech Světové zdravotnické organizace tím, že cena je určující při tom, jestli eh, když se lidé rozhodují, jestli budou nebo nebudou kouřit. Další otázka, jak víte, na evropské úrovni máme stanovenou pouze minimální cenu, máme tam minimální úroveň spotřební daně u cigaret, kterou členské státy musí uh, vy, vy, vypsat. A členské státy potom si určují, kolik přesně to bude a některé si potom učí více, některé méně. Ty rozdíly jsou poměrně velké mezi eh, členskými státy. 2,38 eh, euro je to eh, v Litvě a téměř 9 euro v Irsku za balíček cigaret. To jsou značné rozdíly v cenách a to vyplývá z toho, že vlády se rozhodly zavést vyšší spotřební daně z cigaret, než je to povinné minimum. A jen pro srovnání, když se podíváme na Bělorusko, tak tady je průměrná cena za balíček cigaret 0,65 euro. Takže pro mě je úplně nerealistické, že bychom mohli zavést eh, nějaký systém, který by vedl ke snížení cen eh, tabákových výrobků v Evropě. Nebudu si představit, eh, že by se takový přístup ehm, získal podporu. například těch, kteří si vypočítali, jaké jsou náklady na léčbu, například rakoviny a dalších zdravotních problémů, které vyplývají z kouření. Takže pro mě je to neprůchodné. A myslím, že teď už to můžu říct, to, že jsem v posledním měsíci svého mandátu, tak si upřímně myslím, že musíme pracovat spíše na posílení Eh, našeho boje proti nelegálnímu obchodu s cigarety na základě těch opatření, které jsem tady nastínil, také musíme vyjednávat s třetími zeměmi, aby se vydali podobným směrem, jako jsme udělali my. Udělali jsme to například s Ukrajinou, také s Moldavskem v rámci eh, naší eh, dohody o přidružení a o obchodu jsme je přinutili, aby postupně zvyšovali spotřební daň z cigaret až na nějakou minimální úroveň. Bělorusko je samozřejmě komplikovanější případ a to vzhledem k tamnější politické situaci. A proto bychom měli hledat nějaký jiný způsob, jak eh, vyřešit tento problém v Bělorusku. A proto si e, skutečně myslím, že bychom měli investovat do ochrany našich hranic, měli bychom investovat do toho, abychom měli lepší tok informací mezi orgány, které mají na starosti tyto věci a také bychom měli zintenzivnit naše úsilí, eh, úsilí při jednání se třetími zeměmi a potom více pracovat na implementaci těchto dohod. FTCT, protokol, což je vynikající dokument, by skutečně mohl vyřešit celou řadu problémů, které jsou spojené s obchodem, s zákonným obchodem s pašovanými cigaretami. Pan Cele. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl předeslat, že jsem nikdy nekouřil, takže nejsem ani v podezření, že bych tady zastupoval zájmy tabákového průmyslu, ale jsem eh, z Berlína a Berlíně eh, jsou minimálně 2000 pracovních míst, které souvisejí s tabákovým průmyslem. A ta místa jsou teď ohrožena. Proč? Protože pro velké výrobce tabákových výrobků už se ne, nevyplácí tady vyrábět. Jednak je to politika některých členských států ohledně daní, ale také eh, je to proto, že mají možnosti mnohem levně vyrábět cigarety v zahraničí a také se vyhnout těm eh, našim standardům a požadavkům, včetně té eh, směrnice o tabákových výrobcích, která teď byla znovu ještě zpřísněna. A kromě toho existují velké rozdíly mezi státy. Irsko, Francie chtějí to holé balení bez jakýchkoliv reklam Německo to ale nechce k tomu těch prováděcích předpisech k té směrnici. A už k tomu se vyjadřují producenti cigaret, kteří říkají, že potřebují aspoň jednoroční předstih eh, při přijímání té sekundární legislativy, aby se na to mohli připravit. A kolega Liberacký teď také říkal, jaké zisky má organizovaný zločin při pašování cigaret a nezastírejme si to, české státy mají zálusk na ty prostředky, aby to dostali do svých rozpočtů. V Německu máme celní zprávu, která má na starosti tento boj. Bohužel ale i tady proběhly rozpočtové škrty, takže nemají dostatek personálu a vybavení, aby mohli účinně bojovat. Jsou naprosto přetíženi, aspoň minimálně v Berlíně takže nemají moc možnosti, jak postupovat. A potom eh, my jsme blízko oblasti Kaliningradu a já jsem tam také byl na návštěvě, to už tady také bylo zmíněno. V Kaliningradu eh, se vyrábí cigarety za 0,30 euro. V Německu eh, je ta cena průměrně 5 euro, tak vidíme, jaký obrovský rozdíl to je a kolik můžete na jednom balíčku cigaret vydělat. A kromě toho jsou ještě různé daňové předpisy. Eh, Berlín je 80 hranic od polské hranice. A když se dívám eh, na krabičky cigaret u eh, kuřáku, tak tam vždycky vidím nápis paleně zabíja a ne rauchen tötet, jak by to mělo být, takže všichni si to kupují od nějakých zdrojů z Polska. A postupně mizí pracovní místa v Evropě, to, toho jsme svědky neustále. Poslední e, tabáková továrna teď zavřela, ta patřila Japan Tobacco eh, a ta byla v Rakousku. A my jsme také museli um, uvolnit prostředky z Fondu pro globalizaci, to bylo asi 40 milionů euro, na kompenzaci. Takže všichni vidíme, že neustále se zvyšuje, zvyšují zisky Eh, organizovaného zločinu. Sice spotřeba cigaret nebo spotřeba kuřáků klesá, ale to zase vykompanzovaly ty e-cigarety, takže kuřáci si hledají nějaký jiný způsob a víme také, že za zdraví je zodpovědný každý sám. V oblasti ochrany nekuřáků už bylo udělano mnoho a já upřímně řečeno se ve veřejném prostoru cítím dostatečně chráněn jako nekuřák. Ale nemá cenu ve dlouhé řeči. Vy jste se zmiňoval o tom, že většina smluvních partnerů není ochotná s námi uzavírat nějaké dohody nebo o nich vyjednávat. A proto se chci zeptat, jak se díváte vy na budoucnost tabákového průmyslu v Evropě? Souhlasíte s tím, co jsem tady nastínil já? Myslíte si, že tady budou ještě nějaké velké eh, podniky? Jak jsem říkal, někteří jsou, se chystají na to se přesunout jinam. Myslím, že v Nizozemsku také byla nedávno uzavřena poslední továrna na tabák. Pokud to tak půjde dál, tak eh, už tady vlastně nebudeme žádný tabákový průmysl mít, který bychom mohli eh, regulovat. Asi bychom měli se postavit k tomu problému v celého složitosti a sice jestli vůbec eh, plánujeme nějakou budoucnost pro tabákový průmysl v Evropě a potom musíme mít nějakou harmonizovanou směrnici, která zavede pravidla od Španělska po Estonsko nebo od Malty až po Švédsko, protože eh, jinak tady jsou obrovské rozdíly, říká kolega Lebracky. A eh, rozdíly v cenách tabákových produktů a kromě toho ta výrobní cena, jak vidíme, když si necháte cigarety vyrobit zahraničí, tak to vytváří živnou půdu pro pašování. Je to jako eh, ten neustálý eh, souboj mezi zajícem a ježkem, kteří se snaží překročit eh, hranici. So of course, uh, many issues which... Ano, teď zazněla celá řada aspektů, které souvisejí s eh, zdravotnickou politikou a s průmyslovou politikou. Ale my se teď eh, diskutujeme o velmi konkrétní věci, což je nezákonný obchod s tabákovými výrobky. A já teď se nechci pouštět do diskuze o obecné politice protože ta se týká buď zdravotnictví, nebo průmyslu. Takže můžu odpovědět na ty vaše konkrétní otázky, které se týkají mé, mých kompetencí. Se říká, že některé členské státy snižují eh, personál v celní správě nebo v daňové správě kvůli svým rozpočtovým problémům. A na to můžu jednoduše říct, že když se Eh, o tom bavím s ministry financí, tak neustále opakuji, že tím, že sníží eh, někde eh, počet zaměstnanců, tak si tím podřezávají větev sami pod sebou. Některé státy musí dělat rozpočtové škrty, ale měly by si také uvědomit své priority a neměly by škrtat v těch oblastech, Eh, kde můžou mít zisk, kde můžou nějaké peníze získat eh, pro svůj rozpočet. Jsem velmi rád, že program Herkules 3 vedl ke získání eh, vlastně stejného objemu prostředků, které na to šly z evropského rozpočtu a ty peníze budou dobře využity pro naše účely. Potom jsem já si úplně nerozuměl, když jsem mluvil o výrobcích. Já jsem mluvil o jiných výrobcích, ne o těch čtyřech, se kterými my máme dohodu. Je řada dalších výrobců, kteří nejsou ochotni s námi jednat o nějaké dohodě nebo nereaguje naše žádost, abychom eh, začali jednat. Ale co se týče těch čtyř, tam ta dohoda PMI, s PMI, s Morris, vyprší v roce 2016, ale tady, jak eh, bylo řečeno, teď eh, zahajujeme jednání o prodloužení, ty ostatní dohody ale vyprší až v roce 2023 a 30 a tak dále, takže tady ještě spousta času. Jak eh, provádět ty dohody a jak mít prospěch z toho provádění. A k cenám Už jsem říkal, že my v Evropské unii regulujeme minimální úroveň spotřební daně. Ta směrnice se postupně provádí. Některé české státy budou muset navýšit své daně na tu minimální úroveň pro rok 2018, tedy do roku 2018 postupně to musí navyšovat, ale e, stejně tak se musí zohlednit rozdíl v kupní síle e, ve členských státech, pokud budeme předpokládat, e, že chce mít stejnou cenu, která bude platit jak pro Jirsko, tak pro Litvu, tak um, pro Litvu to bude eh, katastrofa, protože ten rozdíl kupní síle je obrovský a člověk na to musí brát ohled. Postupně se ty ceny zbližují, ale bude to nějakou dobu trvat. Dokud se nevyrovná životní úroveň Pan Von. Děkuji, paní předsedkyně. mám tři stručné otázky na pana komisaře. První vlastně navazuje na otázku, na kterou se ptal už pan Stás a ostatní. A sice, pokud jde o ostatní výrobce, jiné, jiné než tedy jsou ty stávající čtyři. Já myslím, že většina z nás by se shodla na tom, že ty dohody jsou dobrá věc a pokud jsou nějaké důsledky, které vyplývají z toho, že dohoda není s někým, tak asi je tady logické, že by bylo dobré do toho zapojit i ostatní. Eh, Když jste odpovídal panu Stásovi, tak jste říkal, nepodařilo se nám to, protože ti ostatní výrobci nereagují. A moje otázka je, je ještě něco, co by komise mohla udělat? Přijmout nějaká opatření nebo něco takového, aby podpořila jaksi ostatní výrobce v tom, aby podnikli, aby se zavázali k podobným dohodám. Druhá otázka se týká stávajících dohod Zajímalo by mě, jestli jste je vyhodnotili, jestli byste nám mohl říci něco o takovém vyhodnocení, které už proběhlo a dále, kdy bude náš výbor moci se podívat na výsledky těchto hodnocení. Třetí otázka se týká různých konfliktů, které v tuto chvíli probíhají po celém světě, samozřejmě na Ukrajině, ale i na Středním východě. Zajímalo by mě, jestli v tuto chvíli víte, zda tyto různé konflikty mají nějaký dopad na eh, pašerácké stezky trasy. Pane komisaři? Takže pokud jde o zapojení ostatních výrobců, můžeme je tady v podstatě tady rozlišovat mezi výrobci, protože v podstatě máme pět velkých výrobců nebo pět největších světových výrobců. Se čtyřmi z nich máme uzavřené tyto dohody. A potom je tady jeden výrobci, tedy Reynolds International, ten zatím součástí žádné takové dohody není. Nicméně stále ještě se řeší soudní spor s touto firmou. A to je tady v podstatě ta jediná věc, které, kterou v této oblasti můžeme ještě udělat. Potom samozřejmě existuje celá řada vnitrostátních výrobců v Bělorusku, v Rusku, v Číně. A tady právě je to téma, které souvisí s tím, s těmi takzvanými funkčně cheap whites, tedy levnými bílými cigaretami generickými, protože ano, ty, tyto výrobci nejsou mezinárodní, nadnárodní firmy, většinou vyrábějí místně, ale tyto cigarety, které jsou vyráběné tam na místě, jsou potom pašovány do, na náš trh. A abychom se s tímto fenoménem vy, vyrovnali, tak já si myslím, že máme několik možností. Jednou z nich, velice důležitou, je správné, správná implementace a ratifikace protokolu ICTC o nelegálním obchodu s tabákem. Protože ten zaváže všechny účastnické země aby zavedli systém sledování. I pro vnitrostátní výrobce cigaret. A to podle mého názoru je velice důležitý nástroj pro boj proti nezákonnému obchodu s tabákem a tabákovými výrobky. Samozřejmě potom jsou tady bilaterální dohody. Spolupracujeme hodně například s Čínou, abychom bojovali proti tomuto fenoménu a jsem velice rád, že v nedávné společné celní operaci se účastnila i Čína, společně tedy s kolegy z našich členských států. Myslím si, že někteří z vás jste asi si přečetli včerejší eh, oznámení o té velmi úspěšné operaci Replika, běhemž které jsme zabavili 130 milionů cigaret. To je obrovské množství na jednu operaci. A díky vylepšené spolupráci mezi našimi členskými státy, ale také díky lepší spolupráci s dalšími velkými zeměmi, které se také potýkají s tímto problémem. To znamená, že tyto dohody o spolupráci by mohly také přinést nějaké pozitivní výsledky. Pokud jde o stávající dohody, tak tady samozřejmě je asi jasné, že během přípravy možného prodloužení dohody bude muset komise vyhodnotit výsledky, kterých jsme dosáhli prostřednictvím té stávající dohody. A myslím si, že příští kolegium komisařů se zcela jistě podělí o výsledky toho vyhodnocení i s tímto parlamentem. abyste mohli tady učinit nějaké informované rozhodnutí. Pokud jde o konflikty, tak samozřejmě, že jakékoliv eh, ty takovéto problémy zvýší riziko toho, že se negativní jevy prohloubí. Moje služby a především OLAF toto velice pozorně sledují, neustále jsou v kontaktu s ukrajinskými úřady a zabývají se tím, jak je možné zareagovat na tato rizika. Také členské státy, které jsou nejblíže Ukrajině, ty se také zapojují do těchto činností. Takže si myslím v tuto chvíli, že situace je pod kontrolou tedy pokud jde konkrétně o tento fenomén, samozřejmě máme celou řadu dalších problémů, které s Ukrajinou souvisejí, ale pokud jde specificky o toto téma, tak tam mám pocit, že situace je, eh, je dobře zvládnutá. Pan Alio? Pane komisaři, rád bych se vrátil k problému ceny a dám vám při, konkrétní příklad, například mezi Španělskem a Francií. Kdo vyrábí Eh, katastrofy, kdo způsobuje katastrofy pro legální výrobce tabáku a prodejce, tak ten eh, vlastně dodává i eh, důvody našim vládcům k tomu, aby bojovali proti padělání. Přes, před rokem 2007 bylo 20 tisíc funkcionářů v daňové správě, dneska je jich 17 tisíc. To znamená, že tam chybí lidé na to, aby kontrolovali na hranicích. Čili naše vlády by měly rozhodnout, Eh, tak, aby se toto eh, zlepšilo. Čili rozdíl v cenách tabáku mezi Španělskem a Francií znamená, že existuje velice kvetoucí obchod, který jde přes hranice z Perpignanu do Marseje a <clears throat> prodávají se dvě eura za balíček <clears throat> tyto cigarety a dnes ti, kteří vašují tyto cigarety, vydělávají obrovské peníze, což znamená, že je potřeba posílit policejní sbory, aby mohli eh, postihnout tyto pašeráky a není dostatečný počet celníků, kteří by mohli kontrolovat tento, eh, tento proud lidí. Eh, v Francii se nekontrolují pravidla, která omezují pro výrobce tabáků. <clears throat> Takže ti, kteří Eh, eh, kteří vozí do Francie větší počet balíčků tabáku, než je dovoleno, tak nejsou nějak postižení, což ještě stále eh, přitěžuje této situaci. Jaké je opatření, se chci zeptat komise, co udělá pro to, aby podpořila malé výrobce tabáku nezávisle, kteří žijí speciálně ve Francii. Děkuji. So, um... Samozřejmě, pokud jde o výrok soudního dvora, tady mohu pouze říci, že jej musíme respektovat. A myslím si, že je velice důležité pochopit, že žijeme na jednotném trhu a podle stávajících pravidel kdokoliv může zakoupit jakýkoliv výrobek v jiném členském státě, samozřejmě včetně tabákových výrobků. A sice pro svoji osobní potřebu, to je důležité. To znamená, že by to nemělo být z právního hlediska považováno za kontrabat, pokud někdo jede do jiného členského státu, koupí si tam tři kartony, třeba cigaret, řekněme v tom Španělsku a přiveze si to zpět do Francie. To je jeho právo. Ale důležité je, aby to ten člověk potom dále neprodával. Tyto zakoupené cigarety. Aby je neprodával na černém trhu, trhu nebo na šedém trhu. A proto vnitrostátní orgány musí zavést nezbytná opatření, aby tento typ aktivit mohli kontrolovat. Pokud jde o rozdíly, cenové rozdíly, tak jak jsem říkal, v tuto chvíli probíhá implementace tedy změn eh, směrnice o spotřební dani, která tady předpokládá postupné zvýšení eh, sazby daň, spotřební daně do roku 2018. Je to tady další proces a v tuto chvíli členské státy konají nezbytné kroky. Já vím, že moje země, kterou znám nejlépe tady, postupně zvyšuje minimální sazbu spotřebních daní. Ale pokud jde o konkrétní výše eh, spotřebních daní, stávající legislativa nepředpokládá pravidla na úrovni Evropské unie, která by toto upravovala. Je to na členských státech, aby se rozhodli, jakou budou mít sazbu spotřební daně, pokud půjde tedy na tu minimální sazbu. To je pravomoc členských států. A tady je samozřejmě důležité, aby třeba členské státy své aktivity v této oblasti nějak koordinovaly, abychom se vyhnuli velmi významným rozdílům v cenách. V některých případech jsou ty důvody odůvodněné, to jsem říkal, když jsem odpovídal na předchozí uh, otázku, protože jsou třeba rozdíly, velké rozdíly mezi uh, životním standardem eh, v jednotlivých členských státech. V některých případech je to potom méně odůvodněné a v takových případech by byla odpovědí na vaši otázku lepší koordinace mezi členskými státy. Pan Kaněte. Muchas gracias, <clears throat> presidenta. Gracias, señor comisario. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu komisaři. Mám trochu jiný problém. Existuje specifický případ v Evropě a to je Gibraltar, který je pod vládou, tedy který je stále pod vlivem Velké Británie. Ale <clears throat> vyrábí tabák, který je zdaleka nad průměrem eh, spotřeby jeho obyvatel. Takže eh, tato množství nakonec eh, končí tak, že se, přes, že se přelévají na evropský kontinent. Evropská unie poslala na Gibraltar eh, misi, aby ověřila, jaká je situace. A já se chci zeptat, co udělá komise pro to, aby zabránila tomuto toku tabáku, který není vlastně vůbec zdaněný, neprochází eh, celnicemi a je to vlastně podvod na eh, pokladnách Evropské unie. Na základě té cesty do Kaliningrady, do Kaliningradu bych se chtěl také zeptat, proč komise s Kaliningradem nikdy nediskutovala o tom, že by byla zavřena tato tabáková firma, která v podstatě vyrábí cigarety pouze e, určené ke pašování do Evropské unie. Mám ještě několik dalších otázek, ale ty vám položím později. Um, well, um... Pokud jde o Gibraltar, tak vy víte, že Evropská komise vyslala své odborníky a také odborníky z OLAFu na Gibraltar, aby situaci vyhodnotili. Toto posouzení už tedy bylo dokončeno a na jeho základě jsme vydali doporučení ohledně toho, co je třeba udělat, aby se situace zlepšila. A já doufám, že tato doporučení budou tady řádně provedena a že se tímto tady s, s touto situací vyrovnáme řádně. Pokud jde o Kaliningrad, tak tam víme, že nejde o členský stát Evropské unie. Tyto podniky jsou tady legální podniky ruské a v minulosti ještě než nastaly problémy na Ukrajině, jsme vedli velmi intenzivní rozhovory s ruskými úřady ohledně toho, jak, jakým způsobem vyřešit tuto záležitost. Asi víte, že Rusko začalo zvyšovat své spotřební daně a teď, když si srovnáte ceny v Rusku a v Bělorusku, tak v Rusku je cena dvakrát vyšší než v Bělorusku. To znamená, že eh, Rusko zavedlo politiku postupného zvyšování spotřebních daní. Protože v tomhle případě jde o fenomén, který je v podstatě prostý. Ty cigarety se prodávají legálně, ale vzhledem k rozdílu cenovému je velmi ziskové je potom pašovat do Evropské unie a zvýšením spotřební daně se sníží ta pobídka. A až bude implementován protokol FCTC, tak budeme mít k dispozici další nástroj, a sice nástroj pro sledování těchto cigaret. A potom tady budou také postupy ohledně nezbytné pozornosti, náležité péče věnované zákazníkům. To znamená, že tady už existuje povinnost náležitě sledovat své zákazníky, ať už jsou to velkoprodejci a nebo další, aby výrobci zajistili, že tito obchodníci nebudou tyto tabákové výrobky pašovat. Pokud tady implementujeme tento protokol v širším měřítku, tak si myslím, že to bude velice důležitý nástroj pro boj proti takovýmto problémům. Děkuji, pane komisaři. abych. Eh, se ještě chtěla na závěr vrátit k těm dohodám o tabáku a k otázce, jestli by ta dohoda s Filipem Morris by měla být prodloužena, protože ta první vyprší. To je první otázka. Potřebovali bychom bilanci té současné dohody. Ta bilance teď eh, eh, neexistuje, aspoň ne v písemné formě, vy jste se o několika věcech zmínil, ale měli bychom mít nějakou takovou strukturovanou informaci, abychom mohli posoudit výhody a nevýhody eh, této dohody. Takže to je první otázka. Eh, kdy nám můžete něco takového poskytnout? A myslím, že je potřeba zavázat i tu příští komisi, aby nám něco takového dala. Druhá otázka. Eh, u té nové dohody se samozřejmě bude muset vypracovat hodnocení dopadů, kdy to bude k dispozici. Mám pocit, že všichni už počítají s tím, že to bude prodlouženo, jenom my to ještě pořád nevíme. Potom se chce ptát třetí otázka, jak se na tom schvalování bude podílet parlament. Mám pocit, že rada je informována lépe, než jsme my. Ten stav příprav v radě nás také zajímá, které členské státy se na tom podílí, které třetí země se na tom podílí, kdo dostane ty peníze, protože eh, tak, jak to bylo dosud, to asi fungovat nebude, proto je potřeba, aby parlament do toho zapojen byl protože podle interinstitucionální dohody nás eh, nemůžete ignorovat, takže eh, i to je věc, ke které byste se měl vyjádřit. My samozřejmě můžeme být v písemném eh, styku s tím, s tou možností seznámit se s dokumenty úplně spokojeni nejsme. Já tady mám seznam identifikovaných dokumentů, ale ne ty dokumenty samotné. Myslím, že ten přístup k tomu je velmi um, um, nerovný. Minimálně tam chybí zápisy z jednání s tabákovým průmyslem, chybí tam zprávy OLAFu, to jsou všechno věci, které nás zajímají. A další důležitá věc je otázka FCTC Možná, že nepotřebujeme tuto dohodu spravedlnosti, kromě toho, že tato zvláštní dohoda v některých bodech obsahuje nebo eh, obsahuje interpretaci eh, FTCT nebo směrnice o tabákových výrobcích. A pokud by to tak bylo, tak bychom potom eh, by to mohlo představit problém. A teď k tomu vysledování, check and trace. Existuje studie proveditelnosti od eh, DG Health k vysledovatelnosti a když eh, mohu říci, tak to jsou pravidla, která neplatí jenom pro tabákové výrobky, ale v podstatě pro eh, jsou to světové normy pro vysledovatelnost výrobku. Můžete si představit, jaké obrovské sumy se skrývají za zavedení takového systému. Takže pro nás by bylo důležité vědět, jestli bude možné integrovat to, co už máme, aby to, co teď tady funguje, se potom mm, vymazalo. Musíme eh, zajistit, aby ty systémy byly kompatibilní, aby také někdo eh, nemohl získat světový monopol na tento systém sledování výrobků. A jak tedy ta pravidla FTC odpovídají té dohodě? já věřím, eh, že byste se ty otázky také položil a že <laughs> budete schopni na ně odpovědět. Ale hlavně nás zajímá, jak chcete zapojit Evropský parlament eh, do celého toho procesu. Děkuji vám. Já souhlasím s tím, že to jsou velmi důležité eh, věci, které je potřeba řešit. K tomu potenciálnímu prodloužení mm, této dohody s Filipem Morisem. U nás komise komisi se pracuje na analýze fungování té současné dohody. až ta analýza bude k dispozici, tak vám je rádi poskytneme. a můžeme o tom diskutovat eh, tady na výboru. Eh, hodnocení dopadu. Teď asi ještě příliš brzy říci, jestli to úplně bude potřeba nebo ne. My máme ale přesná pravidla obecně o tom, kdy eh, jsou nezbytná hodnocení dopadu, a pokud ta pravidla řeknou, že v tomto případě to nezbytné je, tak se to provede. Pokud ne, tak ne. Někde stačí omezenější analýza. Teď ještě, ale je příliš brzy říci, abychom tedy říci, jestli eh, k tomu dojde nebo ne. Co se týče informací nebo informování parlamentu, vy určitě víte, že Já z vlastní iniciativy informuji parlament o stavu eh, jednání a příští komise to určitě bude dělat stejným způsobem. My upřímně řečeno nemáme nic, co bychom měli skrývat. máme určitou představu, jak bychom mohli dospět k dobré dohodě a rádi se o, o to podělíme, pokud tedy se o tom jednou bude rozhodovat. Už jsem také říkal, že můžeme uspořádat nějaké uzavřené jednání pro tento výbor, abyste se mohli seznámit eh, se všemi těmi dokumenty, které eh, jste si vyžádali. Pokud jsou tam mezery, tak právě na takové eh, schůzi výboru by nám naši zaměstnanci mohli vysvětlit, proč nebo z čeho to pochází, ale nic zásadního si myslím, že tam také není. a k protokolu CTC a k systému vysledování výrobků. Víte, že ty čtyři tabákoví výrobci mají svůj vlastní systém sledování, který se jmenuje Codentify. dnes se nedokážeme říci, eh, jaký bude konečný výsledek, ale je potřeba říci, že tento systém, který se má rozvíjet jako ten globální systém, by měl být technologicky neutrální, aby se mohly použít různé technologie na sledování pohybu výrobků. Ale eh, hlavně je zajistit, aby ty technologie Eh, spolu dokázali komunikovat. Ten systém tedy se bude muset eh, implementovat v Číně, v Singapuru, v Spojených Arabských Emirátech, v Rusku a tak dále. A efektivní ten systém může být pouze, pokud eh, umožní sledovat pohyby tabákových výrobků od začátku až Eh, na konec toho celého řetězce. Já mám také zkušenosti z jiných oblastí, které mám na starosti, jako je zdanění. A tam zavádíme systémy automatické výměny informací a tam uh, jasně požadujeme, aby to byl jednotný globální systém, který nevytváří nějaké přílišné břemeno pro podniky. A myslím si, že něco podobného by mělo fungovat i tady. Ale musí se na tom ještě důkladně pracovat, protože je to velmi složitá věc. Pro mě je to naprosto klíčová věc, jak eh, redukovat ten obchod, eh, nezákonný obchod s tabakovými výrobky. Eh, děkuji, pane komisaři, v tom se určitě stoprocentně shodneme. Ehm, myslím, že ta vysledovatelnost by, byla, by mohla zajistit, že by potom i trestní stíhání bylo jednodušší, pokud by to fungovalo kdybychom z balíčku mohli vysledovat, odkud to pochází, jestli to bylo zdaněno a tak dále. Protože v tomto okamžiku se pouze eh, máme systém, který funguje jenom omezeně, se 100 000 balíčky, máš to byl asi pilotní projekt a víme, že tady probíhají určité zákulisní eh, snahy o tom, jak eh, ten systém má být nastaven a víme, že to musí být eh, systém, který bude fungovat v každé malé trafice, aby tam nemohlo docházet k nějakým podvodům. Víme, že by to také mohlo ohrozit fungování těch malých obchodníků. To rozhodně nechceme. Ten systém by měl být pro ně použitelný. My vůbec eh, nechceme zakazovat eh, cigarety, nechceme bojovat proti cigaretám jako takovým. My chceme pouze, aby ty peníze byly správně zdaněny. Eh, mě moc mrzí, že se bude střídat komise, protože myslím si, že už jsme tady dospěli k dobré spolupráci. Vy jste se do toho tak dobře zapracoval. Rádi bychom ehm, o tom s vámi v budoucnosti dále diskutovali. Ještě se vím, vím že se příští týden uvidíme, protože budeme hovořit o Eh, procesních právech v Ale teď vám jménem výboru chci poděkovat za vaši přítomnost. My eh, vám děkujeme za ty informace, my na tom budeme dále pracovat, určitě se k tomu ještě vrátíme, to protože je eh, to významné pro to, abychom mohli dosáhnout nějakých dobrých výsledků v boji proti pašování. Ještě pořád s fungováním těch dohod úplně spokojení nejsme, když ty dohody jsou samozřejmě jenom částí celého problému. Eh, teď budeme pokračovat se schůzí koordinátoru. Ten bod eh, týkající se České republiky byl odsunut, eh, protože tady nemáme zpravodaje, takže bych poprosila, aby koordinátory zůstali v sále, ostatní můžou odejít a jinak se s vámi loučím.